jednacího řádu jsme předložili toto příslušnému výboru. Dále socialisté demokraté eh, předložili eh, eh, seznam, který bude připojen k protokolu a pokud nebudou vzneseny žádné námitky, tak to bude odsouhlasené. Jde o Sofokleos, který se stane členem zahraničního výboru. A nyní hlasování. První hlasování je o zprávě pana Pencena. Technická poznámka, procedurální. Ano, před 11 lety eh, došlo k eh, útoku fundamentalistů na svobody, na naše svobody na západě a já myslím, že by to měla být příležitost, abychom eh, zdali hold obětem minutou ticha. I thank you for that. It is not... Děkuji. Není to sice na programu, ale já myslím, že by to bylo vhodné, abychom si připomněli oběti 11. září.